Eh, eh. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Dovolte, abych nejprve poděkoval, poděkovala za tuto příležitost vystoupit eh, dnes zde na vašem jednání a hovořit o věci, o které už hovořil pan předseda, to znamená hovořit o důležité záležitosti situace v Sudánu. Jak víte, tak my přicházíme z Africké unie. Z Africké unie a konkrétně z jeho implementačního panelu na vysoké úrovni, který se zabývá Sudánem. Africká unie vytvořila tento panel na konci eh, loňského roku v říjnu a mandát, mandát našeho panelu, který máme od Africké unie, tak tento mandát znamená, že bychom měli pomáhat Sudánu pomáhat Sudánu, tak aby reagoval na všechny výzvy, které jsou spojeny s mírovou dohodou, jak víte, mírovou dohodou, která byla podepsána v roce 2005 mezi jihem a severem a všechny záležitosti, které se dotýkají této mírové dohody. A zároveň bychom pomáhali Sudánu, pokud jde o řešení konfliktu v Darfuru a zároveň pomáhat Sudánu v jiných záležitostech, které se dotýkají demokratizačního procesu, to znamená například i ty volby a jeho organizace, která, to znamená volby, které by měly proběhnout 11. 11. dubna. To je náš mandát našeho implementačního panelu. Obecně eh, bych mohl říci následující věc eh, pokud je to sudánská záležitost a pokud se tam jedná o Sudánu, tak my se musíme zúčastnit těchto aktivit. Musíme tam být přítomní. Čili o co se snažíme? O to, abychom pokryli všechny, všechny um, síly, složky v Sudánu, abychom reagovali na všechny aktivity, aby jistě víte, jakožto člen Ruského parlamentu, ovšem rád bych to zdůraznil pro Afriku, Sudán znamená zásadní záležitost. Je to obrovská země na hranice s dalšími devíti africkými zeměmi a myslím si, že je jasné, že pokud by došlo k jakékoliv radikálně negativní záležitosti v Sudánu, tak to bude mít dopad nejenom na to okolí, na ty okolní země, ale i na celou Afriku. To znamená, že řešení problémů Sudánu je zásadní záležitostí pro nás, pro všechny. A no samozřejmě to je i důvod, proč Africká unie vytvořila náš panel na vysoké úrovni, který má tento komplexní mandát. Právě proto, že Africká unie si uvědomuje to, mm, mm, že celý kontinent by měl přispět k vyřešení tohoto obrovského problému. Pokud jde o volby, které nás čekají v Dubnu, toho 11. dubna, to jsou volby, které budou komplikované, budeme volit prezidenta, zákonodárce na národní úrovni. Všem dobrá zpráva je ta, že různé politi- všechny politické proudy se zúčastní těchto voleb v Sudánu, i přesto, že tam došlo k různým stížnostem a výhradám. Ovšem nakonec se zapojili všechny politické síly a my, jakožto panel, se snažíme podpořit opravdu povzbudit všechny eh, tyto politické síly, aby zůstaly součástí volebního procesu, protože Jistě víte o tom, že mnoho těchto mm, frakcí hrozilo tím, že se stáhnou z volebního procesu. Všem my si myslíme, že je nesmírně důležité, aby všichni zůstaly součástí tohoto procesu a pokud dojde k jakýmkoliv problémům, tak je musíme řešit. Čili my, jakožto představitelé našeho panelu, jednak teda pracujeme na té národní straně, to znamená s tou Národní volební komisí a snažíme se řešit jakékoliv problémy, které mohou vzniknout v rámci tohoto volebního procesu a zároveň spolupracujeme nepřímo i s politickými stranami a snažíme se na ně apelovat, aby zůstaly součástí celého procesu. Politické strany místní nás požádali, abychom vytvořili takový nástin určitého kodexu chování, který je dobrovolný a ke kterému by se mohli přiklonit nebo který by mohli sledovat všechny tyto politické strany. Došlo dokonce i k vytvoření jakéhosi týmu, který monitoruje Sudánu přímo realizace tohoto kodexu na místě který se tento výbor, který se opravdu bude poté snažit o to, aby ty volby byly svobodné a spravedlivé, férové. Čili je to proces, který tímto způsobem funguje a který je součástí um, celého toho období přeměny celého, celé země Sudánu, protože my se domníváme v našem panelu, že pokud ta atmosféra, klima, pokud chceme, aby opravdu to klima bylo mm, nápomocné vyřešení problému Sudánu, tak pro, mm, proto, aby teda k této atmosféře došlo, je velice důležité, aby došlo k zahájení eh, demokratizačního procesu. Dále je zde záležitost Darfuru. Jistě víte, že v Doha, v Kataru probíhal, probíhaly jednání o Sudánu. Jistě víte, že tato jednání byla um, jednání mezi nepřátelenými skupinami, to znamená vládou na jedné straně a rebelskými skup, um, rebeli. To znamená jednak jde o příměří a řešení této záležitosti a všechny věci, které se dotýkají, to, to znamená příměří, to znamená ukončení uh, bojů. Tento proces ovšem jde ještě dál a snaží se vyjednat jakousi globální politickou dohodu. Podíváme-li se na stávající situaci a pozornost, kterou věnuje svět volbám, které čekají tuto zemi, tak si myslím, že opravdu jednání, která by mohla vést k nějaké globální politické dohodě, že skutečně by k těmto jednání mohlo dojít hned po volbách, jakmile budeme mít k dispozici novou vládu. Všem ten proces, ke kterému dochází, to znamená proces, který znamená i podpis dohody o příměři, to je samozřejmě nesmírně důležitý proces. Ovšem dalším zásadním prvkem je to, aby tím eh, následujícím krokem byla jednání, která by vedla k jakési globální politické dohodě a aby tato jednání byla inkluzivní. To znamená nejenom, aby tam byly ty mm, znepřátelené složky, ale zároveň různé oblasti Darfuru nebo různé složky obyvatel Darfuru, to znamená uh, uprchlíci nebo mm, vysídlenci a podobně. I tito lidé nám velice jasně na nás apelovali, aby byli zastoupeni v těchto jednáních. To jsou lidé, na které měl konflikt největší negativní dopad a proto by měli být možnost hovořit svým vlastním hlasem, vystoupit se. To znamená, že tento celý proces by měl být inkluzivní. Pokud jde o vyřešení darfuského problému, tak takové ty obecné linie mm, už mm, na, mm, v Darfuru s tím všichni souhlasí. To znamená podílení se na rozvoji, na, na bohatství, spravedlnost, usmíření to mezi s nepřátelými stranami. To si myslím, že na tom se všichni shodnou. To jsou věci, o kterých hovoříme my, představitelé panelu s sudánskou vládou, a jakmile teda poté dojde k těmto inkluzivním jednáním, nebo teda v tom okamžiku, když k ním dojde, všichni už by, nebo všechny zúčastněné strany už by měly mít jasno v tom, jak například, jakým způsobem se bude mm, pracovat vlastně justice, mm, smíření a tak dále, protože všichni víme a všichni jsou si to vědomi, že došlo k obrovským ehm, to znamená zločinům na území mm, Darfuru, Sudánu a proto mm, ti, kteří jsou odpovědní za tyto zločiny, musí být pohnáni před eh, spravedlnost. A otázka zní jak. To znamená, přichám, budeme připravovat určité návrhy v tomto ohledu a tak dále. My spolupracujeme se sudánskou vládou o těchto otázkách a jakmile dojde k těmto širším, všeobjímajícím inkluzivním jednáním, tak doufáme, že už bude možné nějakým způsobem vyřešit i, tu, i tyto zásadní otázky. To znamená, že pravděpodobně dojde k určitému zpomalení nebo určitému pozdržení těchto komplexních jednání, všeobjímajících jednání právě proto, že pozdrží se to trochu eh, kvůli volbám, které nás čekají, ovšem pak se to všechno roz, rozběhne. Referendum. Jak víte, jich v Sudánu bude hlasovat o tom, zda se chtějí, eh, chtějí zůstat součástí Sudánu, tak toto referendum proběhne v lednu příštího roku. Všichni v Sudánu trvají na tom, že by bylo asi nejlepší, aby v průběhu tohoto referenda aby teda to už probíhalo po, po té, co je na místě zvolená vláda, to znamená, právě proto chceme, aby došlo k demokraticky zvolené vládě, která bude mít tento mandát, která bude moc zorganizovat referendum a poté jich Sudánu nebo jeho obyvatelé rozhodnou o tom, zda zůstanou součástí Sudánu či nikoli. Dopad? Jaký to bude mít dopad? Budeme se muset zabývat i otázkami po referendu. Jakmile totiž se Jižní Sudán rozhodne jí cestou nezávislosti, to znamená, jak se, bude, jak se budou poté podílet na uh, různých um, aktivech, pasivech, um, eh, sdílení bohatství této země a tak dále, jakým způsobem se to bude dělit. No, řekněme, ostatní záležitosti. Ovšem, otázka zní i, jak to bude vypadat, pokud uh, se rozhodnou zůstat v Sudánu, protože ta jednota nebo um, která, nebo to, jak to funguje v současné době, možná, možná eh, bude vypadat úplně jinak, nebo ta mm, i když teda Sudán se rozhodne, Jižní Sudán rozhodne zůstat součástí Sudánu, tak možná ta jednota bude zorganizovaná na místě jiným způsobem. Čili v současné době všichni pracují na přípravách všech těchto záležitostí, to znamená, jak si zohlednit ty možnosti rozvoje po referendu. To pro nás znamená, že všechny rozhovory nebo všechna jednání bychom chtěli dokončit nejpozději do konce letošního roku, protože jakmile toho 9. ledna 2011 půjdou lidé eh, hlasovat v referendu, tak už tyto možnosti by tam měly být k dispozici, nebo už by to mělo, mělo by v tom být jasno, čili jednání o eh, uspořádání po referendu by, tom, by už by měly být dokončeny, tak aby lidé už při tom hlasování v rámci referenda mohli mm, opravdu postupovat informovaným způsobem. Pane předsedo, já si myslím, že nyní to je tak na úvod asi vše, ovšem, jak vidíte, je před námi mnoho naléhavých otázek, které musíme řešit, opravdu důležitých, naléhavých bodů a jelikož máme málo času, je obtížné říci toto je priorita, které se budeme věnovat v pondělí a této druhé prioritě v pátek. To prostě nejde, mnoho věcí musíme dělat zároveň současně a jak už jsem se o tom zmínil před chvíličkou, to, co všichni věříme, je, že výsledkem tohoto procesu bude demokraticky zvolená vláda, která by se poté podílela na vyřešení darfuského problému v rámci procesu demokratizace celé země a snažila by se vyřešit i ten konflikt mezi severem a jihem. To znamená, že i kdyby se Jižní Sudán rozhodl odtrhnout od Sudánu, tak té vztahy mezi těmito dvěma nově vytvořenými státy by byly řekněme, nebo by byly založeny na jakémsi přátelském rozchodu těchto zemí nebo těchto dvou částí této země spíše než nějakém nepřátelském rozdělení, protože Samozřejmě je, tam bude pořád tolik propojení mezi oběma částmi této země, že se budou muset snažit nějakým způsobem spolužit. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, říká pan předseda. Já si myslím, že opravdu to bylo velice pro nás informativní a proto bych nyní požádal ještě kolegy z výboru pro rozvoj. Pan Deva bude mít slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já se cítím um, tak jakoby povzbuzen tím, co jsem uslyšel o Sudánu. A pravděpodobně jste to pouze vy a několik velice málo osob, kteří jsou schopni přijít s něčím takovým, kteří jsou schopni navodit to smíření ve této zemi. Je to velice ctižádostivý program, ten, který jste nám načrtl a v, právě v tomto kontextu bych vás rád informoval, že eh, dnes odpoledne tento výbor bude probírat s generálním prokurátorem Mezinárodního eh, soudního tribunálu v Hágu jeho práci. Co podle vašeho názoru bych já, pane předsedo, měl eh, panu prokurátorovi říci? A za druhé, proč, pane předsedo, a já se to snažím vyjádřit přátelsky, proč trvá tak dlouho, abychom jednali a předcházeli tragédiím, jež vidíme, jak se nám před očima v Africe množí. Proč v Africe nemůže fungovat určité předvídání a prevence? Já se vlastně neobracím na vás, já bych se měl obratit na, obrátit na na Figoce. Proč tam lidé musí trpět, proč jich musí stovky tisíc zemřít, než začneme jednat. Možná tady se mám obrátit i na prezidenta Burundi. Proč nám to trvá tak strašlivě dlouho, abychom zachraňovali životy? Yes, these are important questions. Ano, děkuji. To jsou důležité otázky. A já bych eh, rád požádal nyní paní de Kaiser. A je hlavní pozorovatelkou Evropské eh, volební eh, mise v Sudánu. Veroniko, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panům prezidentům, že jsou zde přítomní. Děkuji vám za tu mírovou aktivitu, kterou provádíte a konkrétně panu Beck který toto provádí již tak dlouho. Já opravdu upřímně věřím v to, že tyto volby, eh, které eh, ke kterým dojde 11. dubna, tak doufám, že proběhnou takovým způsobem, eh, který povede k naprostému usmíření a pacifikaci v Sudánu. Evropská unie zašle početnou delegaci, která by měla také vyslat jasný signál o tom, že podporuje a bude podporovat tento mírový proces. Co se týče data, voleb. Již víme, co všechno o tomto bylo řečeno, nicméně chtěla bych položit otázku, jak nahlížíte na působení Evropské unie v tomto předvolebním období mírového procesu konkr- eh, i konkrétně některé členské státy. Myslíte si, že Evropská unie má nějaké místo, tedy Evropská unie, která dosud byla, můžeme i říci, spíše nepřítomná v tomto procesu. Myslíte si, že tu existuje určitá možnost působení právě v této přípravné předvolební činnosti i v tom následujícím období? Děkuji. A nyní paní Gomeš, která je eh, vedoucí této pozorovatelské delegace, volební delegace v Sudánu. Děkuji, pane předsedo a děkuji prezidentu Bekovi. za jeho výklad. Také se tu nebudu rozšiřovat o těch otázkách, o kterých jste již pohovořili, jako je spravedlnost pro Darfur a budoucnost Súdánu ve světle výsledku toho v blízké budoucnosti dosažené, té blízké budoucnosti dosažené dohody. Chtěla bych se soustředit na volby. Byla jsem překvapena tím prohlášením, které jsem četla eh, ve volbách prezidenta Al-Bashira o tom, že eh, bude opravdu velice násilně postupovat vůči pozorovatelům A zdá se, že i ta příprava může být eh, může být pozastavena. Chtěla bych se vás tedy zeptat, zda opravdu eh, bude možnost, aby kromě těch mezinárodních pozorovatelů tam mohli být i místní pozorovatelé aktivně působit a také vol, zda volební komise může užívat svého práva nezávislosti při řešení možných problémů a také, pokud tam bude tedy, nebo pokud existuje správná a svoboda, nezávislost médií, zda toto bude zajištěno v průběhu celého volebního procesu a zda je i uspokojivě vyřešena otázka sčítání hlasu. To je naprosto zásadní ve volebním procesu. Až v minulosti v mnoha případech jsme to zaznamenali, že vše i v té přípravné části probíhá dobře až do chvíle, kdy nastane sčítání hlasu. Takže pokud je to možno, ráda bych věděla, jak je na to váš názor na všechny tyto věci. Děkuji. Děkuji, paní Gomeš. A nyní bych rád vyzval pana Mbekyho, pana prezidenta Mbekyho, aby zodpověděl toto první kolo otázek a rád bych ještě řekl všem, že další čtyři kolegové nás požádali o to, aby mohli položit otázky, ale k tomu dojde až poté, co zodpovíte, takže prosím. Uh, <clears throat> with regard to the ICC. The... Tedy, tedy ohledně eh, prokurátora a ICC. Jak víte, my jsme byli v kontaktu s prokurátorem k problematice Hákského tribunálu i spravedlnosti Darfuru. A dospělo to k momentu, kdy on nám řekl, že, tak jak já to chápu, že ICC v Hágu je jakoby soud úplně poslední instance. Měl by alespoň působit jako doplňující prvek vnitrostátního systému legislativy a spravedlnosti a že Mezinárodní soudní tribunál bude zkoumat počet um, soudních obsílek a um, trestních eh, oznámení vůči Sudánu. A my pak je musíme brát jako danou věc, protože jediný způsob, jak by se to dalo změnit, to by bylo obrátit se na soudce a zkusit je přesvědčit. Tedy on navrhuje, abychom to brali jako danou skutečnost, ale zároveň se na nás obrací s tím, že Mezinárodní e, soud si nemůže poradit s celkem e, té, těch zločinů, se, se všemi zločiny, jež tam byly spáchány a e, apeluje, aby si v Sudánu ustanovil, ustanovila vláda a místní orgány nějaký systém. Tedy nechce nahrazovat vnitrostátní soudní aparát a z ohledu na konkrétní případy v Sudánu, tam je konkrétní v konkrétním případě neměli v úmyslu nikoho obvinit. Tedy opravdu e, zásadně to spadá pod vnitrostátní soudnictví a my jsme to probrali a snažili jsme se přijít s různými návrhy týkajícími se spravedlnosti a smíření a v tom byly i návrhy, jež se přímo týkaly problému, jež místní populace v Darfuru, kde není důvěra v nezávislost soudu na území Darfuru u těch obyvatel. A my se snažíme navrhnout, jakým způsobem můžeme nastolit spravedlnost, jež vdechne trochu důvěry těm hm, obětím. Proto mluvím o těch hybridních soudech, abychom například měli soudy vyšetřující a prokurátory a soudce eh, zvenčí abychom měli sice jakoby vnitrostátní soud, ale ti hráči by byli zvenčí, aby byli vnímáni jako eh, nestraní a určitě pan Okampo vám k tomu řekne víc. Já si myslím, že vy už mu nemusíte nic víc říkat, on vás bude informovat rovněž ze svého pohledu a my si dokonale rozumíme. E, náš panel z ICC spolupracuje na tom, že mm, vidíme jako nutnost vyřešit tuto otázku. Jím to rovněž vyhovuje, ten náš přístup. Těm jiným otázkám se ještě vrátím, ale otázka úlohy EU je v současné době velice důležitou součástí Africké unie v celé řadě otázku, zejména konkrétně otázka míru a řešení konfliktu. Tato úloha musí trvat i nadále. Tam chceme tu přítomnost Evropské unie a my úzce spolupracujeme se zvláštním vyslancem Evropské unie pro Sudán. A určitě budeme v té práci pokračovat. Dnes dopoledne jsme se sešli s komisařem pro rozvoj a naznačili jsme mu, že jako panel budeme potřebovat eh, určitou míru podpory ze strany EU, protože i panel si musí postavit na vlastní nohy a musí být schopen poskytovat i poradenství v určitých otázkách, například sdílení rezerv nafty, problematika hranic a tak dále. Tedy my jako PAMNEL bychom se rádi obraceli na Evropskou unii, abychom byli schopni intervenovat právě tím, že budeme takový poradní orgán, že chci být rovněž lépe vzdělán v těch otázkách, čili tady bude vaše pomoc vítána. Rovněž vedeme jednání s komisařem například v otázce Darfuru. Jeden z rozhodujících prvků řešení toho konfliktu, o němž mluví místní obyvatele, je otázka dalšího rozvoje. Historicky oblasti, podíváme-li se na to, jak Sudan vznikal, jak si menšina monopolizovala moc v centru a marginov, marginalizovala periferii, tak bychom to mohli nazvat, včetně Darfuru. Abychom nyní mohli vyřešit otázku Darfuru, tak je absolutně stěžejní záležitost toho, jakým způsobem navodíme rovnováhu, jak se zbavíme toho negativního dědictví minulosti. To jsme tedy probírali, jak dáme Darfuru nějaký náboj, rozvojový náboj. A pak otázka toho, co je periferie. A například v Jižním Sudánu narážíme na stejnou věc. I tam tedy zapojení Evropské unie bude velice cenné tím, jak se budeme snažit tuto zemi rekonstruovat. I když to bude, ať už to bude společný Sudán, anebo ať se tato část země oddělí. Čili různé vstupy Evropské unie a Africká unie by vy, chtěla vybídnout Evropskou unii aby se na to podívala. Že to, co se děje v Sudánu, totiž má takový vliv na zbytek afrického kontinentu, že tam bude velice cená africká pomoc. E, tedy Sudán může mít negativní vliv na africký kontinent. Opačně máme problém mít kladný vliv na Sudán. Tady k otázce toho, zda se snažíme zasáhnout, abychom předcházeli konfliktu. Ano, máte v určité míře pravdu, ale má zkušenost napovídá, že řešení konfliktu je velice obtížná záležitost. Tak to prožívám já. Jedním z problémů, v jakémkoliv konfliktu samozřejmě, je, že Obě strany mají pravdu. Uvědomme si například, když jsme měli v um, pobřeží Slonoviny ten konflikt. Tam je vlastně země rozdělena na dvě části. Snažíme se, obrátili se na nás, abychom s tím problémem něco dělali. Tedy mluvíme s panem prezidentem Lorem Balbo a on říká, ano, takhle to vypadá, my máme pravdu, pak jedeme eh, na sever, mluvíme s Diam Soros, tím eh, vůdcem těch rebelů a on říká, my máme pravdu. A pak se snažíme s nimi usednout u stejného stolu a říkáme, dobrá, oba máte pravdu, ale jak my ty dvě pravdy zblížíme, abychom ten konflikt vyřešili? To se nedá nějakým dekretem vyřešit zvenčí. To chce čas nemůžeme někomu nařídit, aby byl konec konfliktu a on ten konflikt opravdu skončí. Ani v Palestíně, ani v Kašmíru to nejde. V Kongu, v Sudánu, nikde. Vše si říká o čas, ne, že by lidé nechtěli jednat, že by byli nečinní. Africká unie se snaží rozvíjet takzvanou kapacitu včasného varování. Včasné varování již nám napoví, že pokud nezasáhneme tam či onde, tak se dostaneme do obtíží. Ale dokážete si představit, jak je to těžké používat toho nástroje. Například se obrátíte na mě, když jsem byl prezidentem Jihoafrické republiky podle toho, jak vy se chováte, tak z toho plyne, že za dva roky dojde ke konfliktu. A já jim řeknu, prosím vás, co mě to říkáte? Ale zároveň takový nástroj včasného varování potřebujeme, abychom dokázali předcházet, tak jak jste říkal. Pomohlo by nám to. Doufáme, že nám tato kapacita tato způsobilost opravdu pomůže. Tady někdo rovněž přišel s argumentem už dříve, že jedna věc, k níž došlo výsledkem toho, že vznikla Evropská unie a postupně se vyvíjela, tak eh, plodem toho je, že v Evropě už nejsou války toho typu, jak, jako byla první a druhá světová, byly menší války, ale velké války už nejsou. A možná, že se s tím váže i očekávání, že něco takového přijde díky Africké unii na africkém kontinentu. Ale já mohu pouze doufat, že tam někdy dojdeme. Ale ten argument je správný, že je lepší konfliktům předcházet, zastavit to, jak k ním situace spěje. Nyní potřebujeme tu způsobilost, abychom to dokázali, ale mohu vás ujistit, že se u nás v Africe o to pokoušíme. Tady pan prezident Boja odpoví na otázku paní Gomez. Ale ta pravidla, předpisy, vše, co se týká voleb, tak to máme ať už se jedná o pozorovatele, o sčítání hlasů. To sčítání hlasů se musí konat ve volebním místě a tam musí být pozorovatel, představitel těch politických stran a pak se to musí vyvěsit na tom volebním místě. Tam by k problémům docházet nemělo tam by všichni měli mít možnost zjistit, zda to sčítání bylo řádné. Tedy všechny ty prvky máme na místě, ale výzva spočívá v tom, zda se to vše dodrží v praxi. Proto už jsem se zmínil, že jsme se obrátili na Africkou unii, aby se stavila tým monitorům, jim říkáme, spíše než pozorovatelů to se váže s kodexem chování, jež byl dohodnut mezi stranami. Že musíme mít takovýto tým lidí, kteří budou přítomni a pomohou zajistit to, že ten kodex, který je navíc k našim zákonům, ještě v platnosti, že se i to dodrží. Tedy pokud například i já poruším něco, něco v tom kodexu nebo v zákoně. Někdo se může obrátit na monitora a říct mu, ten člověk se chová v nesouladu s těmi zásadami, než až kdyby někdo sepisoval nějakou zprávu, jež bude publikována až po volbách. Tito monitoři musí průběžně být schopni jednat a poukazovat na porušení. A má se to týkat všech, zdá se, že zatímco všichni v pořádku, že všem to vyhovuje a doufáme, že opravdu k těm intervencím bude-li to nutné, bude docházet a že to klima těch voleb díky tomu bude dobré. pane předsedo, dovolíte odpověď na dvě otázky. Jedna záležitost k tomu, o čem jste před chviličkou hovořil, to znamená proč Afričané nejsou schopni zabránit těmto tragédiím. Souhlasím se vším, co řekl pan prezident Becky, ovšem ještě jedna věc, o které bych rád hovořila, která by nám mohla pomoci pochopit, proč tomu tak je. Myslím si, že bychom měli hovořit i o té kapacitě, o té kapacitě možnosti řízení konfliktu, zvládnutí konfliktu. Nesmíme zapomínat ovšem na to, že dochází k určitým konfliktům, z historického důvodu, nebo musíme je zařadit do určitého historického, historického kontextu, protože Afrika je mladým kontinentem, pokud je o vůbec o nějakou tvorbu, o nějakou výstavbu státu, národu. To samozřejmě neznamená, že bychom měli být nej, nej um, více násilnickými zeměmi na světě. Ovšem mm, jsou to mladé země, které zatím ještě nedosáhly určité stability. Stabilita to je dlouhodobý proces. Trvalo to dlouho na jiných kontinentech a bude to trvat dlouho i u nás v Africe. Druhá věc, o které už hovořil pan prezident, ta kapacita. Kapacita možnosti zvládnout konflikty, to je rovněž něco, co se musí budovat, co to bude trvat určitou dobu. A my jsme prostřednictvím naší Africké unie a jiných regionálních organizací jsme se právě o toto snažili, určitě o, o možnost těchto řešení toho, těchto konfliktů. Jsou to samozřejmě, samozřejmě tragédie, ovšem, které probíhají na našem eh, kontinentu, ovšem my sami, Afričané, se chceme zabývat řešením těchto problémů. Proto bychom měli rozvíjet, rozvíjet dál všechny tyto kapacity, tyto možnosti. A já skutečně doufám, že z dlouhodobého hlediska Afričané budou mít podobně jako jiné národy, jiné kontinenty možnost tyto kapacity konflikty a řešit mírovým způsobem problémy našeho kontinentu. A nyní pokud jde o volby v Sudánu. Rád bych eh, poukázal na politický kontext. Pokud jde o naše analýzy Darfuru, my jsme v těchto analýzách velice jasně řekli, že to dlouhodobé řešení Sudánu musí procházet Eh, to znamená, že se musí snažit o demokratizační proces, demokratizační transformaci celé, celé země. Ovšem to samozřejmě rovněž potrvá nějakou dobu. Druhá věc, ty volby, které připravujeme v současné době, jsou součástí, nebo měly být součástí určité globální dohody mezi severem a jihem. To je jeden z prvků této globální dohody. To znamená, že tyto volby, které nás čekají, by, by měly už eh, aplikovat tuto dohodu, tyto prvky této dohody. Hovořilo se o nějakém odložení těchto vole, ovšem lidé na jihu říkali, ne, ne, ne, ne, ne, my nechceme, aby došlo k nějakému odložení těchto vole, protože to by znamenalo, že by se muselo odsunout i to referendum, které nás čeká na jihu. A to je právě součást té globální dohody. Proto právě by volby měly proběhnout v termínu, ve kterém byly naplánovány. A zároveň si musíme uvědomit to, že tato země neměla volby poslední 25 let. To znamená, ano, jsou zde problémy, jsou zde i problémy organizačního charakteru. Národní volební komise je připravená, sestavená na základě zákona Ovšem nemůžeme očekávat, že její práce bude úžasná, ideální, bez problémů. A samozřejmě, že jsou zde určité problémy. Politické strany poukázají na určitá ještě mm, prázdná místa, to znamená, tak jak už se o tom zmínil pan prezident, pro nás je důležité, aby to byly inkluzivní volby, svobodné volby, spravedlivé volby, teda do maximální možné míry. A my se budeme snažit náš panel, abychom pomohli teda vyřešit všechny tyto problémy mezi volební komisí na jedné straně a politickými stranami. Samozřejmě asi nám nepovede vyřešit všechny problémy, budeme se o to snažit. Pokud je o pozorovatele, Samozřejmě, že počítáme i s národními pozorovateli na národní úrovni, především na jihu. Tam občanská společnost byla zapojena, mobilizována pro tento účel nevládní organizace, například Carterovo středisko, jiná střediska. Všichni se snažili pomáhat při této mobilizaci občanské společnosti. Na severu rovněž budou tam národní pozorovatelé i mezinárodní pozorovatelé. Africká unie, jak už se o tom zmínil pan prezident, se rozhodla poslat do této země monitory. To budou takový zprostředkovatelé mezi politickými stranami a e, touto komisí, to znamená i mezi vládou a politickými stranami, ale zároveň to budou rovněž pozorovatele. No, no, ale to je Jihoafrická republika nebo země, které jsou součástí oligardu. I tyto africké země mm, se rozhodly poslat mnoho pozorovatelů do této země. To znamená, ano, budou tam pozorovací mise a my doufáme, že budou pozorovat všechny etapy voleb. Někteří už jsou na místě několik měsíců, jak víte, protože v podstatě mm, volby představují mnoho různých etap, to znamená všechny operace, všechny aktivity, nejenom teda šítání ehm, hlasu, ale různé, různé etapy. To znamená, že i Přesto, že pan prezident Bashir měl určité výhrady, pozorovatelů jsou na místě, budou fungovat, budou vykonávat svou, um, své aktivity. My jsme navštívili několikrát i tento národní volební výbor a ujistili nás o tom, že opravdu vykonávají svou práci. Já skutečně věřím, že ty volby budou v pořádku, asi nebudou perfektní, ovšem je to nesmírně důležitý krok na cestě k demokratizaci této země. Děkuji. Děkujeme, vážený pane prezidente a milí kolegové, kolegyně. Jak vidíte sami, už máme opravdu pouze několik minut k dispozici a ještě zde máme šest přihlášených do diskuse. Proto bych vás rád poprosil, abyste svou otázku položili v jedné minutě a poté pan prezident Becky odpoví a hmm, ukončí celé naše, celou naši schůzku, tuto informativní schůzku, proto jsem opravdu nesmírně rád, že máme tuto možnost vystoupit, ptát se a tak dále. Pane Galeres, jste první, který, kterého mám na seznamu. Ano, děkuji, pane předsedo. No, pokud je o ty závazky na straně zúčastněných stran národních, mezinárodních, jejich zapojení do celého procesu ve světle výsledků voleb. Možná, že obě strany poté budou zjistit, že mají posílenou pozici ve svých volebních okrscích, to znamená jak prezident, tak i jich by poté řekl, dobře, tak my máme všichni mandát, abychom pokračovali do druhého kola mm, celého tohoto procesu, řekněme referendum, rozdělení země a tak dále a poté to bude mezinárodní společenství, Africká unie, která rovněž bude muset zasáhnout, mm, Africká unie se bude muset podílet na tomto procesu, řekněme jeden z klíčových záležitostí bude znamenat právě to stanovení mm, nových, mm, řekněme, hranic, které se změní poprvé od nezávislosti. Proto se chci zeptat v této druhé etapě, myslíte si, že bude postupovat pouze Africká unie nebo Liga arabských států, která si myslím, že politicky finančně by mohla hrát důležitou roli? Tak, aby Sudán a i prezident eh, udrželi tento vývoj. Děkujeme, pane Galere. Děkujeme. Jedna minuta. Děkuji. Vážený pane prezidentem Beky, já bych pokračovala v tom, o čem už se zmínil pan Galer. To znamená, co nás ta druhá etapa po volbách, referendum, které proběhne na začátku příštího roku. Ve stávajícím okamžiku co jste si měli možnost vyslechnout z obou stran. To znamená všechny ty věci z, z mm, Jižního Sudánu mm, a i od eh, al bashira Co si myslíte, jak budou reagovat? Pokud teda dojde k otržení, bude Bashir nebo nová vláda ochotní akceptovat toto otržení? nebo řekněme na jihu, pokud by teda z referenda nevyplynula nezávislost, jak by to tam vypadalo. Máte nějaké indikace? A druhá věc, Jižní Sudán, je to nesmírně bohatá země na ropu, bohatá na ropu, to je jeden z důvodů celého konfliktu. Čili jaká je role ropných společností. Já vím, že jsou tam malajské, čínské společnosti v současné době. Já osobně jsem asi před osmi lety mm, byla na místě, když švédsko-rakouská společnost rovněž tam fungovala. Čili jakou roli hrajou tyto společnosti? Já vím, že jde o podnikatelské subjekty ovšem mají možná i politický, politický vliv. Paní Sabina Lůze. Ehm. děkuji. Pane Beky, vy jste na začátku se zmínil o něčem, co kolegové rovněž mluvil, o otázce sdílení rezerv nafty. Ať už ten konflikt mezi severem a jihem vyřešíte jakkoliv, vždy to bude velice silně závislé na tom, jak se rozdělí ty zásoby a dá se i dojít k řešení až po rozdělení země. Připadá vám to realistické? Není tomu tak, že nejdříve musí být řešení jako absolutně nutná vstupní podmínka pro oddělení jihu. A druhá otázka, kde vy vidíte rozdíl mezi e, snahami o oddělení Jižního Sudánu a mezi jihem Jenemu, Jemenu? Máte tam určité paralely? Byla by úspěšná secese jihu precedenčním případem pro jiné e, provincie nebo oblasti, především eh, pro Darfur. A ještě otázka k Darfuru. Když se píše o zprávě v Darfuru, tak se mluví o hromadění zásob. Mluví se například o eh, těch eh, v vojenských jednotkách Monux Konga, těm se nic nepodařilo. A pak otázka bohatství a chudoby, ta se rovněž musí vyřešit ve své zprávě. Jste mluvil rovněž o rozdělování e, pozemků, to se zatím také nepodařilo. Mr. Ivo Weigel, please. Děkuji, pan Weigel. E, děkuji, pane předsedo. Budu hovořit e, slovinsky. Zřejmě pan prezident Beky poprvé v životě uslyší slovinštinu. Mám otázku, pane prezidente. Máte ten dojem, že vše, co bylo až dosud učiněno v přípravě voleb, zahrnulo všechny zúčastněné strany, tedy i ty válečné strany, já jsem se zúčastnil volebního procesu jako pozorovatel v Ambudže a lidé, kteří vedli ty rebelské skupiny, mají klíčovou roli a oni musí být také připraveni činit demokratická rozhodnutí. Jejich rozhodnutí je také důležité jako rozhodnutí Al-Bashira, tedy vést provádět demokratické volby. A co e, ještě zahraniční zájmy v Sudánu a konkrétně v Darfuru, jak je to? Děkuji, pan Christian Breda. Mulțumesc mult, um, domnule președinte Mbeki, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panům prezidentům. Mám dvě velice stručné otázky. Je tu možnost, že by nedošlo vůbec k volbám? A druhá otázka kdo víc, eh, kdo bude mít větší užitek z těchto voleb. Je zřejmé, že prezident Al-Basir se snažil dosti měnit eh, stanovisko. Jak to bude tedy s tím s tímto průběhem voleb. Víme, že je tu opravdu velké napětí, které stále ještě nebylo ukončeno. So thank you. Thank you very much. Eh, in... Děkuji abychom zabránili ještě větším krizím v Africe, v Sudánu či v jiných tady afrických zemích. Ráda bych se zeptala, jak nahlížíte na ty zprávy o tom, že Čína, mnoho arabských zemí, evropských společností a mnoho investičních fondů po celém světě se připojilo a skupují pozemky v Africe. Již bylo řečeno, že se jedná že je to vlastně takový další útok na Afriku. Jak na toto nahlížíte? Děkuji. A nyní bych rád požádal pana prezidenta Mbekyho, aby zodpověděl tyto otázky. Já děkuji a doufám, že jsme si všechny otázky řádně poznamenali. Já jsem již předeslal, že jsme pracovali na tom dokumentu, že jsme tedy vypracoval ten, vypracovali ten etický kodex pro vlády, které některé strany NCP podepsaly, také z PLM a, a další strany. A nicméně připravili jsme také jiný dokument a ten se týká té druhé části vaší otázky. Je to dokument, který se nazývá eh, Deklarace společných závazků a tento se týká závazků různých politických stran v Súdánu eh, vůči samotným volbám, ale týká se také Darfuru a týká se také CPA, tedy toho úplné, té úplné mírové dohody. To znamená, je tu opravdu společný závazek mezi všemi politickými stranami na základě národního koncenzu, tedy o tom, že toto je třeba, aby nastalo, aby se vyřešil konflikt v Darfuru. Toto je nezbytné, aby se učinilo pro eh, řádné proběhnutí referenda, nezávisle na tom, jak dopadnou volby. Myslím si, že toto bylo důležité, bylo důležité, aby došlo k tomuto závazku, protože samozřejmě nikdo nemůže předem říct, jak volby dopadnou. Takže chci říci, ano, je tu společný závazek mezi tou eh, celou šíři politického vedení v Súdánu. Je to tedy dohoda o těch zásadních otázkách pro Súdán. A opravdu neexistuje žádný důvod eh, si myslet, že eh, lidé do určité míry Eh, rétoricky říkají, že tu neexistuje opravdový závazek, ale ne, existuje to oficiální dokument, ostatně dva dokumenty, ve kterých jsou ty závazky zhrnuty. A myslím si, že i mezinárodní společenství na to bude dohlížet. My velice blízko spolupracujeme například i s, Arab, eh, s Ligou arabských států v Káhyře eh, jsme o tom společně hovořili a Liga arabských států ve světle s tou sudanskou otázkou bude hrát vůči roli. Takže co se těchto závazků týče, myslím si, že tato situace je již eh, vyřešena. Všichni v této zemi zase v kontextu ještě těchto dvou závazků říkají, že je důležité projít všemi ustanoveními eh, toho úplného mírového, eh, mírové dohody CPA. A proto je nezbytné, aby k referendu došlo tak i a v době, kdy je naplánováno. A všichni očekávají výsledek tohoto referenda. A prezident Al-Bashir v této volební kampani na tom naléhal, tedy, že je tu potřeba respektovat výsledek referenda i v případě, kdy se lidé Jižního Sudánu rozhodnou pro nezávislost. A toto bylo obecně eh, dohodnuto. Myslím si, že eh, všichni v Sudánu eh, si nepřejí, aby znovu nastala válka pokud Jižní Súdán zvolí nezávislost, nikdo jim v tomto nebude zabraňovat. A myslím si, že nikdo v Sudánu by si nic takového nepřál. Takže všichni budou respektovat výsledek referendum, referenda. A já nevím, zda ta role těch ropných společností má i politickou váhu. To nemohu posoudit. Nicméně víme, že všechny tyto ropné společnosti v tom mechanismu, který byl stanoven v rámci CPA, tedy té mírové dohody, i ohledně tedy produkce, sdílení podílu Nicméně nevím o nějaké konkrétní politické eh, váze či politické roli, kterou by mohli eh, hrát. Co se týče sdílení eh, nebo rozdělení zisku z ropných aktivit, to je jedna z těch věcí, která bude řešena po referendu. A je to již obsaženo i v tom volebním aktu pro referendum Jižního Súdánu tedy, že musí být vyřešeny i ty záležitosti po referendum, tedy zisku z ropné aktivity. My víme, že v této věci musíme pomoci eh, oběma stranám vyřešit eh, tuto otázku. Myslím si, že tu panuje takové obecné eh, uznání na obou stranách, že i nadále budou muset spolupracovat z větší míry ty ropna, ta ropná těžiště se nacházejí na jihu, nicméně jich musí spolupracovat se severem, musí si vzájemně vycházet vstříc i nezávisle na tom, jak dopadne referendum. A samozřejmě, že jim musíme pomoci eh, vyřešit tuto věc. A tedy ty ropné zdroje i nadále budou muset být sdíleny. To je rozhodně nevyhnutelné. Velvyslanec a speciální vyslanec pro Darfur již sdělil, že UNAMID, ty jednotky, mají schopnost pomoci e, řídit to rozdělení zodpovědnosti. Není to nějaký konkrétní mandát, tedy konkrétně co se týče navýšení počtu složek UNAMID. Nicméně, jak jsem již řekl, Ehm, je tam 20 tisíc policistů a vojáků a několik eh, civilistů a mají tedy určité schopnosti působit v Darfuru. Jsem si jist, že se řádně zhostí svých funkcí a nevím, to je, je tu nějaká možnost, aby vůbec k volbám nedošlo. Myslím si, že opravdu volby nastanou. Není tu nic, co by poukazovalo, že volby budou z takového či onakého důvodu zrušeny. Myslím si tedy, že volby proběhnout a co se příprav týče, volební zákon sestavení a složení volebních komisí a podobně. To jsou záležitosti, které již byly projednány v průběhu nebo v rámci parlamentního prostřednictvím parlamentního systému, tedy ty otázky jako zákon a tak dále. To tedy eh, eh, bylo projednáno v rámci zástupců v parlamentu. A v době, kdy se Sudan připravuje na ty eh, volby i v rámci tedy svého parlamentního procesu, já si nejsem úplně jist, zda to bylo dosaženo úplné dohody eh, vyjednávat ten mír. Pokud by tedy nebyli ochotní vyjednávat v rámci toho mírového procesu, v podstatě bylo řečeno, že, že se musí vyčkat až poté, kdy i zástupci těch rebelských skupin budou ochotni se zúčastnit celého mírového procesu. Ale co se týče těch různých politických stran, politických složek v Súdánu, tak bylo jasné, že tedy eh, nebude nikdo vyloučen. Pak tu zazněla otázka o těch zahraničních zájmech eh, v Darfuru. My, eh, jakožto panel na vysoké úrovni o Darfuru, eh, jsme si ujasnili, že třeba se adaptovat na ty velké výzvy a mezinárodní společenství musí postupovat stejným směrem. Jedna věc, která je v tomto kontextu velice důležitá, je ta, že tu nemohou probíhat různé iniciativy, které by se nějak vzájemně vzájemně narušovaly ve své činnosti. Takže v rámci panelu o Darfuru Pravidelně spolupracujeme s, i s sousedskými zeměmi, jako je Čad, Libie, tak, aby tady vše, veškeré aktivity šly e, stejným směrem. A toto zase probíhá i za spolupráce těch zvláštních vyslanců, ať jsou to vyslanci z EU, Spojených států, Ruska, tak aby všichni tady v tom svém přístupu působili jednotně. Myslím si, že ve stávající době tu není nějaká zahraniční intervence v Darfuru, která by do určité míry vše blokovala to uspořádání. Myslím si, že ta mezinárodní činnost probíhá koordinovaně. A ještě poslední dvě věci. Náš panel neprojednává tu otázku skupování afrických pozemků, nicméně mne to znepokoje i já jsem si již vyslechl uh, ty příběhy, kdy bohatí sem přicházejí a skupují rozsáhlé pozemky. Mám již z minulosti zkušenosti o tom, že k tomu docházelo. A podařilo se mi již i v minulosti takové eh, aktivity do určité míry zablokovat. Když třeba si eh, někdo chystal plány, že vybuduje silnici uprostřed území, kde to nebylo možné. A samozřejmě, že je to velice znepokojící záležitost. Nicméně, co s tím můžeme udělat, to zatím nevím. Nicméně panel toto konkrétně neprojednával. Toto je pouze můj osobní názor. A ještě jedna věc. Co se týče toho oddělení, a příklad pro ostatní země kontinentu. Myslím si, že je pravda, že kontinent již vyjádřil, že záležitost jednoty je naprosto důležitá. A i ten způsob, jakým je strukturována Africká unie, je tu určitý příklad, určitý vzor Evropské unie, ale nevím, jak do budoucna budeme tuto strukturu následovat. Pan předseda říká, ani my nevíme, jestli takto budeme pokračovat. Nicméně, taková určitá aspirace byla podobná, tedy směřovat k integraci, k směrem k africké jednotě spíše než k tomu opačnému postupu. Ale samozřejmě nyní tu nastala tato situace, jsou tu specifické historické okolnosti v Sudánu a proto tedy celá tato věc vyvstává. Ale jsem si jistý, že zase se pokusíme vyřešit e, tuto záležitu. Pokud dojde k rozvodu, tak se postarejme o to, aby to, bylo přátels, aby to byl přátelský rozvod mezi dvěma částmi zajímně, aby i nadále a to byla stabilita, aby se rozdělili takovým způsobem, který i nadále umožní budoucí spolupráci i možnou integraci. Myslím si, pane předsedo, že jsem se tímto pokusil zodpovědět na všechny položené otázky. Děkuji. Tady myslím, že si zasloužíte opravdový aplaus. Děkuji vám velice. Všichni přejeme sudánskému lidu hodně štěstí a i vaši podporu jim přejeme. Děkuji vám za účast. Jsem rád, že jste přišel. Colleagues, I have to inform you. vážení kolegové, musím vás nyní informovat, že se nám podařilo tady zapracovat dodatečnou čtvrthodinku a pan Okampo mezi nás zavítá v 11.30. Tedy nyní máme téměř 20 minut na dvě stanoviska. Já bych rád, abyste se opravdu vynasnažili. Musíme dvoudenní program vtlačit do jediného dne. Pokud se nám toto podaří, tak budeme mít důvod k absolutní spokojenosti. Tedy bez dalšího prohlení se obracím na paní Nicole Kiel Nielsen, aby nám uvedla zprávu o um, Evropském společenství a Pakistánem o readmisi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se opravdu omlouvám, milí kolegové. Budeme to muset velice rychle proběhnout, nemáme dost času. Ovšem já samozřejmě byla velice ráda, kdybyste se mohli vyjádřit a říct si mi, co si o tom myslíte, o této dohodě. To znamená, ta první dohoda, kterou jsme diskutovali, samozřejmě v Lisabonu už od Lisabonské smlouvy, je to první dohoda tohoto typu. A proto bych vám ráda řekla, že pokud jde o Pakistán, to znamená otázka, kterou bychom si měli, nebo otázky, které bychom si měli položit, jsou otázky jednak spojené s lidskými právě, dále je to přijímání těchto zemí ve jednotlivých zemí, nebo v této konkrétní zemi, která se nachází opravdu v velice svízelné situaci. A proto bych byla ráda, abyste se podívali nejenom na zprávu nevládních organizací, mezinárodních organizací, těch typických, které máme k dispozici, ale zároveň i zprávy evropských institucí, protože jde o samozřejmě i mm, zprávy rady, ta situace není um, ideální v této zemi. Jak víme, tak se zde mm, objevují i záležitosti, které jsou nepřijatelné, mučení a tak dále. To znamená, že otázka bezpečnosti v této zemi je zásadní, to znamená zmizelé osoby, dále jsou to útoky na menšiny, dále jsou to, mm, je to neustálý, mm, neustálé násilí páchané na ženách, na homosexuále, mučení a tak dále. To znamená, že pokud teda um, podepíšeme tuto dohodu, tak si myslím, my zatím totiž máme pocit, že nemáme dostatečné záruky, záruky, které by nám pomohly zajistit to, aby práva těchto lidí eh, byly, byla respektována, jelikož víme, že eh, Pakistan ještě nepodepsal mnoho konvencí mezinárodně, například Ženevskou úmluvu, proto si myslíme, že bychom měli mít aspoň základní záruky v tomto ohledu. Ovšem my zatím v těchto pří, nemáme v těchto dohodách, řekněme, ty klausule, které by nám umožnily tuto kontrolu. To jsou to klausule, které se mm, odkazují na mezinárodní texty. Na, ovšem bohužel Pakistan není signatářem těchto mezinárodních, otá, mezinárodních dohod. Právě to je totiž problém. No a pokud jde o tuto dohodu, všechno, ta odpovědnost leží na státech, stát, který musí zajistit, aby podmínky readmise byly dodrženy. Čili otázka, kterou si zde můžeme klást, proč komise vůbec vyjednává tuto dohodu, mm, hovoří se o odpovědnosti Evropy v této situaci, kde v podstatě by šlo o bilaterální dohody, bilaterální readmisní dohody, které by byly aplikovány, čili proč zde hovoříme o odpovědnosti Evropské unie. To je první záležitost. Určitě podá mnoho kolegů další otázky. My bychom měli rovněž v tam poskytnout určitou, určitý souhlas, i když nejsme eh, součástí ani jednání, ani v, sle, ani v následných krocích, které se dotýkají této dohody, protože ty dohody které, o readmisi, které máme k dispozici, předchozí dohody zatím neumožňují žádné hodnocení stávající situace. Nemáme v podstatě Eh, moc informací zatím k dispozici. To znamená, že Evropský parlament by nemohla a poté už dám slovo kolegům. Parlament má možnost modifikovat ani předložit žádné pozměnací návrhy k této dohodě. Buď ji můžeme pouze schválit nebo odmítnout tuto dohodu. Proto bych si ráda vyslechla i vaše názory, milí kolegové. Děkujeme. Pan Šougl má slovo. Tu minut. Dvě minuty jenom máte k dispozici. Děkuji za slovo, vážený pane kollégákkal való tárgyalás során abban maradtunk, hogy ez kilenc év után a maximum, amit elérhettünk. És Vypadá to tak, po devíti letech vyjednávání máme prakticky takový chudý výsledek. Ani nevíme, zda jej odsouhlasí pakistánský parlament. Kolegyně sice zrovna řekla, ano, vyjadřuji vlastní osobní přesvědčení. V Evropské unii přece známe případy, kdy se opravdu v médiích hlásí, že někdo byl držen pět dnů v předběžném zadržení. A já nevím, zda eh, tato eh, dohoda tuto situaci zlepší zda se to změní. Máme rovněž statistiky, s nimiž jsme se seznámili a máme dojem, že přece jen k určitému zlepšení došlo, tedy eh, spíš jsme pro přijetí tohoto návrhu. Pan Preda. Ehm, eh, Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že řeknu, že je zřejmé, že problém lidských práv je asi ten nejdelikátnější bod v rámci celé této probíhající debaty. Na druhou stranu ale nesmíme zapomenout na to, že Pakistán je velice důležitým partnerem Evropské unie, zejména co se týče boje proti terorismu a myslím si, že z takového obecného hlediska by bylo lepší, kdyby tu byl jasně stanovený rámec pro spolupráci i v otázce readmise. V rámci tohoto zpětného přebírání je tedy lepší takový přístup, než situace, kdy členské státy eh, přistupují k tomu zpětného přebírání osob, eh, které nelegálně pobíhají na základě kazuistiky, tedy příklad od případu a společenství k tomu nemá co říci. Měla by tu tedy být možnost vyjádřit vyjádřit se i k případům neplnění těch uh, základních lidských práv po celých těch letech jednání bylo dosaženo bodu, který určitě představuje pokrok. A je třeba opravdu vsadit do to, na tuto dohodu tak, jak tato je předkládána. Uh, e Děkuji, pane předsedo. Um, naše frakce podpoří tu readmisní dohodu. Nevím, zda někdo nedávno četl v tisku o tom tragickém případu malého britského chlapce pakistánského původu, který byl unesen. Tam e, se zločinecká síť, která byla britsko-španělská, do toho vložila a to byli lidé pakistánského původu, a dokonce i tlumočníci, kteří působili v soudech pro žadatele o azyl a imigraci a nyní ještě s jednou Rumunkou byli zatčeni za unesení hlavce v Pakistánu, čili to se váže s mezinárodní trestnou činností. To je vážná věc a nám je, my potřebujeme takovou admisní dohodu, aby mohli být právě i zločinci po té, co byli odsouzeni, navráceni, aby si odpíkali svůj trest, což znamená, že by Pakistán byl vzornou zemí z hlediska lidských práv. Já jsem sám to kritizoval, zejména eh, náboženské menšiny, křesťany, amadínské, eh, mohamedány a tak dále. Rovněž i otázka práv žen. Eh, džihad, jež má více méně svolení, aby si zakládal školici tábory a útočil nálepky na Indii, ale všechny tyto záležitosti podle mého názoru by neměly být důvodem pro zamítnutí té readmisní dohody. Naše skupina ECR tedy bude i nadále podporovat tuto dohodu. Now, Mrs. Lösing, please. Děkuji, nyní paní Lozing. Já. vielen Dank. Eh. Děkuji. Na začátku bych ráda všeobecně eh, tento dokument eh, vyhodnotila z kritického pohledu. Znovu se přece především jedná v jádru o lidé, jež prchají z Afganistánu, o lidi, jež prchají Afganistánu. A tam přece Evropská unie v Afganistánu se podílí na té situaci. A znovu se snažíme popotahovat zodpovědnosti státy, jež s Afganistánem hraničí. Tady Pakistán najednou je, má být odpovědný za určité záležitosti, za něž má být eh, většinově odpovědná Evropská unie. A tady máme otázku lidských práv, ještě byla nakousnota kolegy. Otázka, bude komise eh, hlídat dodržování lidských práv u navrácených osob a jejich eh, lidské důstojnosti, o co se bude komise snažit zejména odsun uprchlíků z Afganistánu. Zejména z hlediska na otázku lidských práv v Pakistánu, to je oblast, jež kritizuje Amnesty International a jiné organizace, jež se snaží pomáhat lidem v té oblasti. Poukážu na otázku hromadného odsunu. S tím musíme počítat v takové dohodě. A tam jsou často lidé ubytováváni v nesnesitelných podmínkách, jsou porušována jejich práva. Další otázka. Proč v tom smíšeném readmisním výboru zástupci nevládních organizací, aby situaci hlídali. To je situace, kterou mnohé nevládní organizace v současné době velice kritizují. Now, Děkuji. Uh, from the commission, Mr. Bush. Nyní za komisi pan Bušjakjevič. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za vaše náhledy. V první řadě bych se rád věnoval té otázce nedostatku dohody jako takové. Ta klauzule non-affection, tato existuje, není tak rozsáhlá jako běžně, nicméně tato klauzule se nachází v článku 15, stanovuje, že tento, tato dohoda by neměla eh, jít proti dohodám ve věci eh, dodržování lidských práv a vše by mělo probíhat v rámci mezinárodního práva, takže to zda tam vyjmenujeme ty jednotlivé zodpovědnosti z právního hlediska by to příliš mnoho nezměnilo, protože všichni víme, že všechny členské státy jsou signatářské země obecné úmluvy a měly by ji tady respektovat. Co se týče naší kontroly této dohody. Samozřejmě, že výbor, společný výbor pro zpětné přebírání eh, se nad tím dohodl, zastupujeme Unii v tomto výboru, pomáhají nám v tomto členské státy a ta skutečnost, že tam mají být zastoupeny vládní eh, či nevlá, ty nevládní organizace. Chtěl bych v tomto poukázat na jednu věc. Tato dohoda je velice administrativní dohodou, týká se uh, spolupráce mezi jednotlivými zprávami. A toto mne vede k otázce, eh, k té hlavní otázce, tedy jak budeme respektovat lidská práva, pokud budeme úplně uplatňovat tuto dohodu. Tato dohoda rozhodně neodstranuje žádné povinnosti členských států, které tam jsou již stanoveny v rámci mezinárodní práva i evropské legislativy. Máme směrnici pro uprchlíky, máme kvalifikační směrnici, máme také přijímací směrnici a, a toto nijak vlastně nejde proti e, završení této dohody. Takže na závěr bych vás chtěl opravdu vyzvat, abyste podpořili tuto dohodu Žádný právní akt není perfektní, to je zřejmé, nicméně nyní se tu snažíme a hovoříme, hovořit o té řádné implementaci celého systému, včetně azyl, mezinárodní ochranný systém a v tomto tedy ten, to se týká tedy toho právního obsahu této dohody. Děkuji. Já si myslím, doufám, že paní Kill Nielsen bude mít vlastně již odpověděla, nicméně rád bych, aby to nyní vše zhrnula, takže prosím, máte slovo. Écoutez, euh, non, je ne peux pas dire que j'ai compris. Já skutečně nemohu říct, že bych obdržela všechny odpovědi, protože opravdu nechápu. Nechápu, proč chceme, aby se zde zmiňovala ta zodpovědnost Evropy. To opravdu nechápu, protože přece víme, že nemáme žádné garance k dispozici a to je ta zásadní otázka. Přece nemáme žádné záruky k dispozici, ne, tak prostě musíme teda ty záruky mít k dispozici. Bude-li tato dohoda teda platit, tak samozřejmě musíme reagovat i na ty otázky, které jsme položili, to znamená ta možnost určitého sledování následného a tak dále, které zde nemáme k dispozici dispozici celé situace, nemáme zde záruky, garance a tak dále. Pokud zde bude Evropa nějakým způsobem zmíněna, tak prostě musíme postupovat serióznějším způsobem z tohoto hlediska. To je ta zásadní otázka. To znamená garance, za, mm, které se dotýkají dodržování lidských práv a i ostatní kolegové už o tom hovoří, například Afgánci, uprchlíci a tak dále. Já jsem neměla čas se o tom zmínit, ovšem ta první, první věta celé této dohody hovoří o tom, že jde teda o readmisi s Pakistanem, ovšem mezi několika záležitostmi záležitostmi, které doporučujeme, jsou tam i záležitosti, které eh, byly v roce 99 spojený i se záležitosti v, v Afganistánu. Například, jak víme, tak došlo například Velké, Velká Británie právě poukazovala na ty veliké problémy, které se dotýkají zpětného přebírání afgánských osob. Byly zde různé dokumenty, které se dotýkaly možnosti zpětného přebírání, které ovšem nepředstavovaly zásadní, zásadní eh, klauzule, které by chránily lidská práva těchto uprchlíků. Čili to je zásadní otázka. Děkuji. Říká pan předseda, jistě budete mít možnost ještě se stínovými zpravodaji, s představiteli komise vyjasnit tyto prozatím nevyjasněné záležitosti. A nyní bych poprosil ještě velice rychle pana Běla na velice rychle, aby nám představil to stanovisko Evropské unie pro oblast Balského moře a úlohu makroregionů v budoucí politice soudržnosti. Máte slovo. Pane Přilinčonci. Děkuji, pane předsedo. Já bych především rád vyjádřil své potěšení, eh, že strategie pro Balské moře vůbec vznikla a její realizace nabírá stále lepší tempo a to si můžeme sami připsat k dohu. Právě v roce 2006 to byl Evropský parlament, jež celý proces uvedl do pohybu a nyní by se měl účastnit jeho realizace. Komise pro regionální rozvoj, jež odpovídá za eh, dohled, se eh, snaží eh, uskutečnit tento plán pro celé Balské moře a já si myslím, že by to měla být opravdu mezinárodní záležitost a jež by měla postihnout takový zásadní aspekt, což je spolupráce se všemi zeměmi, jež jsou eh, nebo mají přístup k Balskému moři a tam je klíčovým hráčem Ruská federace. Bez spolupráce s Ruskou federací eh, jediným státem, jež není členem Evropské unie, to nebude plnohodnotná spolupráce. A já se eh, k tomuto bodu obracím eh, v několika bodech mého dokumentu, zejména v kontextu částky 20 milionů eur, která byla v rozpočtu EU na rok 2010 vyčleněna na strategii pro Balského moře. A jelikož eh, ji lze použít pouze na vnější činnost, de facto to znamená spolupráci právě s Ruskem. Já bych tedy rád vybídl výbor pro zahraniční záležitosti, zde bychom neměli apelovat pro eh, připsání této částky mm, roku 2011, abychom měli určitou míru pružnosti realizace této strategie. Spolupráce v Ruskem znamená i určité výzvy, zejména v energetických otázkách, kde se musíme zejména soustředit na projektu Nord Stream a musíme se zamyslet i nad zvláštním statutem regionu Balckého moře, při vyjednávání nové smlouvy o partnerství a spolupráci s Ruskem. Zároveň nesmíme zapomínat v dialogu s Ruskem na dodržování lidských práv v té zemi, rovněž v kontextu spolupráce eh, v baltském regionu a Kup jeho prospěchu. Nebudu vás držovat, pane předsedající, jen připomínám, že ve čtvrtek 25. března ve 12 hodin to je konečná hodina, kdy musíte předkládat pozměňující návrhy. My máme v dubnu hlasování v výboru pro regionální rozvoj a dal bych přednost pozměňující návrhům v angličtině. Děkuji, pane Bělane. Jak víte, my tady máme 25. března právě ten konečný termín tedy 25. březen, 12 hodin v poledne. Máme nyní pět přihlášených řečníků. Pan Okampo už snad přijel a čeká. Tedy já bych opravdu apeloval, abyste se eh, drželi toho limitu 30 sekund. Prosím. Es eh, uzmanīgi izlasīju mana kolēģa atzinuma projektu. Cayenne eh, Reference. No, Děkuji. Já bych rád eh, se rád vyjádřil k jedné věci za naši frakci. Myslím si, že pan zpravodaj eh, se jde správným směrem, zvolil správný přístup, nicméně rád bych se ještě zmínil o těch 20 milionech. Jsou tu projekty, které půjdou ve prospěch všech občanů Baltského regionu a musíme zaslat jasný signál komisi o tom, že jsme připraveni podpořit jakékoliv aktivity, které nám umožní rozšířit spolupráci s Ruskem a to na vzájemně výhodném základě. Například eh, víme, že dochází k budování Nord Streamu a proč tedy se komise tohoto projektu neúčastní? Výsledkem nedostatku, nedostatečné přítomnosti EU je to, že tato ropa povede do Německa. A co baltské země? Tyto by do toho měly být také zapojeny. Ale chci poděkovat panu eh, Bělanskému za tento text, který podpoříme. Thank you very much, Chairman. I think a... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že Baltská strategie je tu zmiňována jako interní strategie Evropské unie a to může být problém. Ale ruku v ruce tu, jdu, tu jsou i ty externí aspekty a já jsem musím uznat eh, ty opravdu velké schopnosti kolegy Bělana. Je článek jedna. Mohli bychom jej formulovat takovým způsobem, aby interní strategie EU byla úspěšná pouze pokud eh, proběhne i konstruktivní spolupráce s našimi externími partnery. Myslím si, že to jsou mírně odlišné věci. Uh, otázka severní dimenze také musí být chápána, eh, řekněme, v rámci moderních termínů. Ty externí aspekty strategie eh, budou zahrnovat také zajištění eh, bezpečnosti, jak na to poukázala komise, a také vyřešení environmentálních aspektů, včetně otázky řek. Takže to postihuje i Bělorusko. Toto, toto musíme brát také v potaz a myslím si, že další externí aspekt tím je mezivládní spolupráce v rámci implementace této strategie. Eh, musí na ní být nahlíženo jako na určitou součinnost, tedy možnost, která povede k součinnosti, k sjednocení zdrojů u všech těch nadnárodních projektů. A co se financování týče, již zde bylo řečeno, že nebo můj dojem je takový, že komise, jak se zdá, si i nadále nahlíží na tu severní dimenzi jiným způsobem než parlament, kterému se podařilo dosáhnout jedné mm, rozpočtové eh, položky 30 milionů, Myslím si, že jak poukázal kolega, na příští rok bychom se měli zamyslet nad tím, jak využijeme těchto prostředků i v rámci té eh, interní strategie. A na závěr, pane předsedo, zapojení Ruska a dalších partnerů, o tom si myslím, že eh, musíme naléhat také na sdílené zodpovědnosti a sdílených závazcích. Například asi by bylo smysluplné, kdybychom zde zmínili, že Rusko by se v první řadě mělo eh, připojit k ESPO úmluvě. Děkuji. Nyní pan Palecky, velice stročně, prosím. Mr. Chairman. Pane předsedo, já podporuji ty návrhy pana Adama Bělana, jež jsou zde před námi a navrhuji ještě dvě dodatečné poznámky. Totiž mluvíme-li o spolupráci s Kaliningradským regionem Ruské federace, možná by stálo za to to naformulovat tak, že by tam stálo, že ta spolupráce by byla pilotním projektem s různými ruskými oblastmi a regiony. Jako takový vlajkový příklad. A druhá věc, měli bychom zmínit potřebu zjednodušení vízového režimu s Ruskem a Běloruskem. Děkuji. Pane Palecky se, pan Landsbergis, prosím. As uh, one looks at the suggestions of... Díváme-li se na tyto návrhy, tak je jasné, že ten výbor se ani tak nestará o tu strategii jako takovou, ale spíš o úlohu Ruska a přístup Ruska k rozpočtu Unie. Totiž otázka strategie pro region Balckého moře a otázka eh, severní dimenze. Ty jsou zde spojovány a tady se neustále objevuje jedno slovo, jež se neustále potrhuje, totiž tam bych v tom prvním odstavci rád změnil, že ty plány budou úspěšné pouze tehdy, tedy to slovo pouze se neustále objevuje. Já bych řekl, budou úspěšnější, budali li v tomto regionu navázána konstruktivní spolupráce. A pak severní dimenze by měl poskytnout dodatečný základ. By měla poskytnout. Ale z hlediska té strategie, tam musí být nejdříve ten pevný základ. To by mělo být něco jiného a to též ve čtvrtém odstavci. Strategie pro region Balckého moře lze použít pouze na vnější činnost. Znovu tam vidíme slovo pouze, že že se nebude financovat žádný projekt, do něhož nebude zataženo Rusko. To je velice podujaté, velice subjektivní. Tady bych znovu řekl, že by tam mělo být vyčlen, že lze použít rovněž na vnější činnost tuto strategii. Pokud tam neustále vkládáme slovo pouze, to by mělo za výsledek, že se evropské finanční prostředky nabízí Rusku a Rusko bude mít nad nimi plnou kontrolu. To je pro mě opravdu moc. Děkuji, eh, paní Jatenmaki. Thank you. Three short points. Děkuji. Tři krátké záležitosti. Za prvé, velice silně souhlasím s tím, co zde zaznělo, rovněž s tím eh, stanoviskem, které zde máme. Rovněž já nechápu, proč ta částka 20 milionů eur je vyčleněna na strategii, kde to musí znamenat spolupráci s Ruskem. To je spíš ve zprávě komise. To tam není zcela naplno zapsáno. Ale možná bychom to mohli eh, posílit tak, aby tamto využití bylo všestrannější. Další věc. Tady by měly být konkrétnější kroky a konkrétnější konečné termíny. Zatím nemáme žádné konkrétní skutečnosti vyjmenovány a ty by tam být měly. Pak bod číslo jedna. Já přesně nechápu, co máte na mysli těmi externími partnery. E, tedy je to ještě něco, co by mělo zaznět jasněji. Děkuji. Jelikož už máme spoždění a máme ctěného hosta, který se má zúčastnit eh, naší další rozpravy, tedy opravdu prosím, aby se pan Bělan spojil se všemi zúčastněnými a prodiskutoval to s nimi určitě, s nimi určitě to řešení bilaterálně najdete. Jak už jsme řekli, 25. března ve 12 hodin máme konečný termín podávání pozměňovacích návrhů a nyní přecházíme k dalšímu bodu našeho eh, pořadu jednání, což je společné zasedání s výborem pro eh, lidská práva a s výborem pro rozvoj. Vítáme naše eh, přátele paní Hautala a pana Deva. A rádi bychom zejména přivítali pana Luis Moreno Ocampo, který je hlavním žalobcem Mezinárodního trestního soudu. První, kdo eh, tu, toto stanovisko eh, zastává, tuto funkci zastává od založení tohoto soudu a eh, proslul žalobami masových vražd a jinými například zločiny v Argentině v 70. a 80. letech je rovněž hostujícím profesorem v Harvardu, ve Stanfordu a v Buenos Aires. Nyní se obracím na paní Heidi Hautala, předsedkyní podvýboru, aby řekla pár slov a pak už vyzveme našeho hosta, aby k nám promluvil a pak pan Deva. Děkuji, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to opravdu velká čest a zároveň eh, jsem velice ráda, že jste mezi námi. Eh, jménem podvýboru pro lidská práva chci jenom potrhnout, jaký význam my přičítáme činnosti Mezinárodního trestního soudu právě pro lidská práva a eh, stíhání těchto zločinů. Já jsem mluvila s hlavním soudcem Songem a on, pokud vím, bude u nás 25. dubna a rovněž s vaším kolegom, eh, kolegou zástupcem hlavního žálobce. My jsme v podvýboru nedávno mluvili o prevenci masových zločinů a tady opravdu musíme podrobně zkoumat eh, toto porušování lidských práv. A já se na vás obracím s otázkou, jak podle vašeho názoru by mohl Evropský parlament podporovat další rozvoj trestního zákonodárství z hlediska eh, preventivních kroků porušování lidských práv eh, a páchání masových zločinů. Pak eh, konference v Kampale, která proskoumá římský proces, a znovu otázka, jak podle vašeho názoru by mohl Evropský parlament podpořit další evoluční kroky v ICC a Nakonec bych ráda řekla, že si myslím, že je důležité, aby Evropská unie a Evropský parlament i nadále podporovali e, soud finančně. E, ten soud si zaslouží lepší finanční zdroje, než má v současné době. Tedy e, vítám vás jménem podvýboru. Děkuji, máte slovo za slovo a zároveň děkuji za toto pozvání. Jsem opravdu nesmírně rád, že mám možnost zde vystoupit. Ano, vy jste součástí této dohody a to znamená, že v podstatě vy přijímáte zákony, které já poté implementuji jakožto žalobce. To znamená, že já poté teda, mm, pokud jde o dopad eh, celého soudu, tak v tom hrajete nesmírně důležitou roli. Soud je v podstatě jednou etapou celého systému, ovšem pokud jde o sílu, celé záležitosti, to znamená celého tohoto systému, tak to záleží poté na zaangažovanosti všech regionů a i všech hráčů. Prevence, samozřejmě ta nesmírně důležitá. Masové zločiny k ním dochází proto, aby lidé získali určitou větší moc a proto je velice důležité, abychom měli k dispozici systémy, které brání těmto nebo předchází těmto zločinům, protože poté by ti lidé nemohli zůstat u moci a nemohli by přistoupit k těmto zločinům. Kenya, to je nejlepší příklad podle mého názoru, protože po volbách v roce 2007-2008 došlo k, obrovským vol, mm, k obrovskému násilí po těchto volbách a poté to byla komise Kofiho Anana, Evropská unie, která zamezila tomuto násilí. To znamená, otázka nezní, aby, to znamená, otázka zní, aby teda Kenia neupadla do tohoto násilí v průběhu dalších voleb, které nás čekají v roce 2012. To je nesmírně důležité. To znamená zvýšit určitou jistotu, určitý pocit jistoty na místě. A proto ta veliká zaangažovanost ze strany Evropské unie je důležitá lidé musí vědět, že za zločin budou potrestáni až na národní nebo na mezinárodní úrovni. To je jediný způsob, jak tomu můžeme zabránit. Tímto způsobem, těmto masivním zločinům, to je ten hlavní signál, který bychom chtěli vyslat. Všem vy jste před 11 lety přijali statut v Římě a nyní je důležité, abychom to potvrdili, abychom opravdu v Kampale potvrdili tento závazek. Eh, Evropský parlament musí vidět, že to fungovalo, že opravdu teda tento statut je funkční a proto je důležité z mého hlediska si uvědomit to, že před 60 lety se Evropa zmítala v, v obrovském násilí, poté už došlo pouze k, Balkán, k válce na Balkáně, ovšem k ničemu jinému. To znamená, že pro Evropu je to určitá, eh, určitý zásadní princip, ovšem v, v Africe se musíme pouze učit. Například kenský prezident řekl, my, my jsme rádi, že vás můžeme podporovat, když jako nemůžeme zasáhnout a tak dále. Ovšem my jsme řekli, ano, je to, je to sice zatím pouze soud, ovšem je to soud nebo tribunál, který by mohl pomoci zastavit tuto, tuto násilí v Kenii. A, um, to znamená, že nejsme pouze soudní organizací, ale že představuje určité, mm, určitý politický vliv. To je důležité. Pane Debo, máte slovo. Vážený pane předsedo, to je opravdu fascinující, fascinující kratičké schrnutí těchto politik, které, pod které by se měl podepsat i Evropský parlament. A měli bychom opravdu mm, to podpořit. Pan da Silva mm, se aktivně zabýval mnoha otázkami, které jsou spojeny se záležitostí, záležitostí ICC. My jsme vždycky nahlíželi na tento tribunál jakožto na mm, ten, který je zodpovědný za spravedlnost, za pohnání těchto lidí přes spravedlnost. Ovšem, jak už jste se o tom zmínil, vážený eh, pane prokurátore, mohl by sloužit jako jakýsi nástroj prevence. To je nový, nový, nová myšlenka. To já teda opravdu rovněž mohu podepsat, protože u nás ve výboru pro rozvoj, já vím, že utrácíme miliardy da- poplatků, daňových poplatníků financí na vyřešení těchto eh, konfliktů. Ovšem 50% těchto konfliktů se k násilí vrátit, čili je to opravdu začarovaný kruh. Ovšem, pokud bychom mohli nahlížet na ICC jakožto na určitý nástroj demokracie, na jakousi preventivní zbraň, tak to je úplně nový, nový pohled. To, by, to si myslím, že skutečně celý Evropský parlament by se pod něco takového mohl podepsat. Já si myslím, že snad budeme schopni a kolegové mě určitě podpořit spolupracovat v této vlasti. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní bych poprosil paní Annu Gomeš. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych vám poděkovala, vážený pane prokurátore, za to, že jste mezi námi. My jsme před chviličkou hovořili o organizaci voleb v Sudánu. Pan prezident Beky, který mm, vede panel Africké unie, zabývající se Sudánem, nám řekl to, že v oblasti spravedlnosti, to znamená mm, řešení těch zvěrstev, ke kterým došlo v Darfuru, že jedním možným řešením by byl jakýsi hybridní soud, který by stíhal věci, které by neřešil tribunál ICC. To znamená, jednak jsou to ty žaloby, zatykače a tak dále. Na jedné straně to znamená tribunál ICC a na druhé straně by byly zločiny, které by se nedostaly před ehm, tribunál ICC, ale byl by to určitě hybridní soud, který by asi zapojil nějakou um, jurisdikci na národní, teda národní jurisdikci. Myslíte si, že je to možnost, kterou byste mohli zvážit na straně tribunálu, trestního tribunálu a zda byste to podpořili? A další otázka? Jak nahlížíte na roli Evropské unie a našich orgánů, to znamená, ať už jde o Evropskou komisi nebo prostě naše instituce, řekněme, i na úrovni členských států, tak aby zajistili to, že podezřelé osoby skutečně, na které byl uvalen zaty, zatykač, se dostanou před tribunál ICC. A poslední otázka. Mohli byste nám naznačit, jak vypadá stíhání válečných zločinů, které se dotýkají, eh, eh, které se dotýkají eh, Konské republiky? To si myslím, že, je, že tyto věci jsou nesmírně zásadní. Evropský parlament bude hrát roli v diskusích ohledně ex, těch vnějších záležitostí. To je nesmírně důležité, protože v podstatě v Římě se hovořili, hobo, hovořilo, to znamená ten římský statut hovořil o tom, že se musí ukončit beztresnost, tak abychom mohli um, postupovat preventivně, pokud jde o mm, kriminální činy. A to je, ta, ta prevence se stala jakýmsi obecným prvkem, který by měl převážit v externích politikách eh, Evropské unie, Evropského parlamentu a tak dále. Prezident Mbeki a jeho role v Darfuru byla zásadní. To znamená, potřebujeme více eh, spravedlnosti a tak dále. Pokud by pan Albašir zůstal ve své funkci, tak by pokračoval ve, v, těch, v těch svých aktivitách, zlo, které by vedly k různým zločinům. Víte, jak to vypadalo hned po podepsání dohody, okamžitě došlo k dalším útokům, čili ano, volby jsou důležité, Evropská unie musí dodržet určitou konzistní linii a pan prezident Albašir po volbách musí respektovat právo. A to je ten konzistentní signál, který EU musí vysílat. To uh, může poté vést k prevenci, protože to vytvoří určitý pocit jistoty. Stejná záležitost uh, vidíme v Darfuru nebo v Kongu, víme, že v, v regionu Tibu to funguje dobře. My už nyní my víme, že tam došlo k obrovským, obrovským válečným zločinům. Ovšem je důležité, aby ti lidé, kteří teda, na které byly vydány zatykače, aby opravdu teda byli souzeni. Toto je priorita. Evropská unie to zmínila několikrát v minulosti. Arresting President Bashir or Joseph Kony are more complex operation and why ano, Belgie, jak víme, tak eh, byla velice, velice úspěšná, pokud šlo o začení konkrétních válečných zločinů. Ovšem my si myslíme, že tohle Toto je právě ta nová myšlenka, aby teda ICC fungovalo jako preventivní orgán, abychom diplomatickým způsobem řešili eh, nebo přicházeli tímto konfliktům. Děkujeme. Paní Lochběle. Děkuji, pane předsedo. Pane Okampo, já budu mluvit německy. Danke. Äh, kampala die Kampalská konference má posloužit rovněž k tomu, abychom si více-méně sečetli a potrhli, co fungovalo dobře, co obstálo a co neobstálo v práci toho soudu. A mě by zajímal váš názor. Co by mohl Mezinárodní trestní soud zlepšit ve svých pracovních kapacitách? V čem bychom vás mohli podpořit? Jedno co mě zde e, upoutalo, je možnost lepší ochrany svědků. To je velice důležité, aby lidé, kteří jsou ochotní vypovídat proti svým vládním zástupcům, byli patřičně chráněni. A rovněž jsem se dočetla, že v některých záždostech máme 40 eh, eh, propracovaných projektů, které umožní osobám být chráněni i v jiných zemích. A mě by zajímalo vaše vyhodnocení, tedy co by mohlo být v práci soudu ještě dále zdokonaleno. Děkuji. Thank you very much. You have the floor. Děkuji, dávám vám slovo, pane Okampo. Tedy čtyři záležitosti pro kampalský přeskum se týkají vlastně celého systému tedy hlavně, jak ten systém eh, zapojuje a chrání svědky, spolupráce se soudem, to, co se, čemu se říká komplementárnost, tedy jak může soud pomáhat národním orgánům v jejich eh, stíhání či jiných. A pak chránění míru a spravedlnosti. Ochrana svědků eh, a obětí, to funguje, spolupracujeme s nimi. Spolupráce jako taková rovněž funguje. Důl obtížná záležitost je zatýkání. Tam dávám různé příklady. Ta začení byla pro nás eh, velikou výzvou. Pak máte problém té komplementárnosti, postkomplementárnosti. Tady ano, nacházení politik pro Eh, externí službu. Evropa se snaží prosazovat školení soudců, ale například v Kongu máme končského soudce, kteří odsoudí eh, dva násilníky a oni eh, sice jsou posláni do vězení, ale je to otevřené vězení, tedy nemáme stráže to nejde jenom o soudce a o prokurátory, ale rovněž o bezpečí svědků, obětí všech občanů. Celý systém se musí skoordinovat, celá země musí být podpořena, nejen její soudci a žalobci. Celý systém bezpečnosti, ochrany obětí celý systém vymáhání eh, spravedlnosti. Ano, částí mé úlohy je ochrana svědků. Eh, snažím se o to a jsem velice hrdý, protože za posledních sedm let se nám podařilo stíhat čtyři eh, velké případy, kde byla páchána zločinná činnost a žádný svědek neutrpěl snažíme se chránit svědka v jeho zemi a případně v sousedních zemi. To je důležité. Ten svědek, on chce v tom Darfuru i nadále žít. Tedy myslím si, že bychom se neměli nyní obracet na to, jak chránit svědka někde, například v Evropě, ale opravdu místně. Samozřejmě, že já eh, se tím osobně nezabývám, je to otázkou pro jiné oddělení. Je to důležitá věc, ochrana Eh, obětí. Ale například v Keni eh, tam to spadá přímo do odpovědnosti keňské vlády, ne naši. Tedy tam musíme dávat velký pozor jakým způsobem si Keniané radí se ochranou vlastních obyvatel. Tam se eh, proslýchá, že dokonce i policie vraždí vlastní občany. Jak si s tím poradíme? Musíme kontrolovat, jak vláda řídí své policejní složky a pokud vláda dělá chyby, tak tam musíme zlepšovat situaci. Děkuji, pane Tanok. Ano, děkuji. Vítám vás, pane Okampo, a nejdříve vám chci po, poblahopřát s tím, jak jste si zatím počínal ve své funkci. Já jsem členem konzervativní strany ve Sjednoceném království a ta stále ještě sympatizuje se stanoviskem eh, Spojených států, totiž ICC má potenciál politických procesů a um, um, žalob, jež by byly motivovány eh, zlomyslně a politicky. Zatím to však k tomu nedochází a můžeme se shodnout na tom, že genocida, zločiny proti lidskosti nemůžeme akceptovat zejména v 21. století. Tedy máme už mezinárodní právo a musíme, musí toto právo být dodržováno. Ale otázka na vás je, jak přesvědčíme například Spojené státy, Indie, Čínu, snad i jiné státy jako Izrael, ty první tři, jež jsem zmínil, paradoxně India, Čína, Spojené státy, souhlasili s tím, že pan al-Bashir předstoupí před eh, Radu bezpečnosti, i když sami římský statut nepodepsali, který to vlastně tento proces eh, stvrzuje. Jak můžeme v Kampale přesvědčit Spojené státy, že by se měli eh, nějakým způsobem už uklidnit a ratifikovat ICC, jelikož jejich obavy se nenaplnily? Já si myslím, že oni už relaxovaní jsou, ale tuto smlouvu okamžitě nepodepíšou. Potřebují čas. Čín Čína říká. Čana, Čína je neaktivní partner. Rusko nám už vyslalo tři tisíce sdělení ohledně Gruzie a e, přednedávnem jsem měl delegaci v Moskvě, jež o gruzínském případu e, mluvila. A e, na začátku e, tam e, bylo nepřátelství se Spojenými státy, ale pan prezident Bush byl jasným činitelem, který podpořil eh, eh, proces eh, týkající se Darfuru. Totiž žalobce dle římského systému má nezávislost. A já jsem poprvé využil této nezávislosti dost, postavit někoho před soud právě v Keni. A tam potřebuji veřejnou podporu. Vše se tedy vyvíjí. Tyto země nepodepíšou tu umluvu zítra, ale to je v pořádku. Oni s námi spolupracují a my musíme e, prokazovat, že to myslíme upřímně. Američané někdy tvrdí, pokud my nejsme v čele, tak se nic neděje. Tady v čele nejsou, věci se mění a my jsme velice rádi. Ano, říká pan předseda, svět plný paradoxu. A paní Veržia nyní, prosím. Euh, Vážený pane předsedo, děkuji. Ráda bych poděkovala prokurátorovi za to, že je mezi námi. Opravdu je pro mě velkým potěšením si vyslechnout vaše slova. Pouze několik velice stručných poznámek. Já jsem viděla, jak se tvořil tento mezinárodní tribunál. Viděla jsem jeho začátky, jak se zrodil. Byla to obrovská radost pro nás, pro všechny. Je to veliký pokrok na poli mezinárodního práva. Proto je nám líto a několik kolegů se o tom zmínilo, i když jste hovořilo o určitých pokrocích. Je nám líto to, že velké státy ještě pořád nepodepsaly římský statut. Některé velké státy. Dokonce mám pocit, že někteří členové <clears throat> členské státy Evropské unie mm, budu možná hovořit v jednotném čísle, se nezapojili plným způsobem do tohoto statutu. V podstatě i pokud jde nebo s ohledem na to, co se děje ve Spojených státech, to znamená mm, určitá nedotknutelnost amerických občanů a tak dále. Proto bych se ráda zeptala, jak vypadá situace na tomto poli. Myslím si, že Evropská parlament, že naše role je taková, že bychom měli eh, poukázat na to, že nejsme spokojeni s touto záležitostí. Ovšem, ICC tribunál musí aplikovat právo, co znamená, že signatářské mm, členské státy by měly poté transponovat tyto ustanovení do svých legislativ. Proto bych se ráda zeptala, zda k tomu došlo, zda k tomu už došlo u signatářských zemí, především pokud je o Evropskou unii. Proto osobně se domnívám, že v Evropské unii by měla proběhnout určitá koherentní nebo mm, určitá mm, akce společná v tomto ohledu. A zároveň s vámi souhlasím v tom, že bychom měli zajistit, aby policejní složky a justice těchto státech rovněž dodržovali lidská práva. To je zásadní. A naší roli zde v Evropském parlamentu je podpořit klauzule, které se dotýkají doložky, které se dotýkají lidských práv, a tak, aby teda byly aplikovány do všech detailů tyto doložky. A zároveň bych se ráda zeptala ještě na jednu věc, jak vypadá Guinea, jak vypadá vyšetřování násilí v Guineji. I would say what is happening is... Já si myslím, že v podstatě mm, především teda v Africe se snaží vytvořit nějaké nové systémy, pro, které by chránili občany. Mm, pokud ale nejsou schopni, to provést, tak poté může soud samozřejmě zasáhnout. Například máme lidi ze Sri Lanky nebo Barmy nebo Libanonu, kteří mě navštíví, můj úřad, ovšem my nemůžeme nic udělat, protože nejsou ve zeměmi, to znamená, že mají menší práva, čili proto si myslím, že tento římský statut je velice důležitý. Je to systém, který zatím není univerzální. Ovšem ty občané státu, kteří, které podepsali tento statut, tak jsou chráněni mnohem zásadnějším způsobem, lepším způsobem. A zde podpora Evropské unie vůči tomuto systému je nesmírně důležitá. Proto je, důležité, proto je velice důležité, jakým způsobem budete definovat ve, veškeré své externí politiky, protože tím budete mít dopad na celý svět. Pokud doj, poté dokonce by mohlo dojít k stíhání i těch, kteří nejsou součástí, nebo teda v těch zemích, které nejsou součástí tohoto statutu, například Kostarika Kostarika, proč byla tak aktivní, v, když byla součástí Rady bezpečnosti Kostarika, nám to řekla, jasně, my nemáme žádnou armádu, proto můžeme být chráněni pouze na základě práva, tak aby teda mohlo dojít k nějakému možnému soudnímu stíhání a tak dále protože oni nám řekli, že je 26 eh, zemí ve světě, které nemají armádu a Kostarika je z nich největší. No vy jste mnohem větší než Kostarika, tak váš příspěvek by mohl být ještě zásadnější a to je eh, o co zde jde. Evropská unie má velice privilegované postavení, nedovedme si představit. Takový podobný komplex zde v Evropě má velice silnou regionální organizaci, která by měla nebo které úkolem je pomáhat těm regionům, které jsou na tom zatím hůř. A to je právě role, role eh, statutu. A ten zbytek to už prostě budeme muset provést my. Děkuji, pane Devo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Možná ta otázka je citlivá, ovšem já jsem slyšel někde z doslechu, že pokud dochází k tomuto stíhání pro uh, u zločinů, které provedli nějaký vedoucí představitelé bez eh, kteří teda nebyli, nebo teda se těšili nedoknutelnosti, například u se Taylora, že v podstatě sice došlo Mm, ten proces probíhal dobře, ovšem jakmile mělo dojít k začení, tak to byl poté problém. To znamená, že zdá se, že jak si nechceme tyto, eh, tyto lidé zatknout, nebo abychom teda poté platili za, za jejich za toto uvěznění, já nevím, to, to je otázka, kterou si klademe s našimi kolegy, tak abychom, řekněme, nějak rozložili uh, tu zátěž mezi 27, pokud jde o mm, to finanční zatížení. Já opravdu nemohu odpovědět na tuto otázku, protože to není můj mandát, tím se zabývá jiná složka soudu. Pokud jde o rodiny odsouzených, tak asi je eh, dobré, aby byly někde na blízku. Tak proto si myslím, že je lepší, aby to teda bylo někde v té, v té oblasti, kde žije ta rodina, ovšem to nespadá eh, pod, pod mé kompetence. Děkujeme, paní Hautala. Děkuji. For your, for your enlightening eh, answers and eh, I found very visionary. Děkuji za slovo. Já si myslím, že opravdu to, je, to jsou nesmírně vizionářská slova, to znamená ty země, které například nepodeps, nepodepsaly Ehm, statut se obrátí pouze poté na ICC, například Rusko v případě války v eh, Gruzii. Pokud jde o zločiny agrese, ráda bych se zeptala, jakým způsobem budou zakomponovány do práce ICC. A ráda bych rovněž poděkovala za vaše slova ohledně historické role Evropské unie, která by mohla nyní být konsistentnější ve své zahraniční politice. A já skutečně si myslím, že bychom měli integrovat aspekt mezinárodního práva do všech našich zahraničních vztahů. Kolegové už se o tom zmínili. Evropský parlament rozhodně může udělat svůj díl práce tím, že zviditelní práci tribunálu mnohem ještě lepším, kvalitnějším způsobem. Proto se ptám na vaše názory, na vaše návrhy. Ano, asi je zajímavé, že pro, když teda máte, máte možnost návštěv na vašem, ve vašem tribunálu, proč byste to nemohli poskytnout určité informace i na internetu, tak aby všichni, kdo mají přístup eh, k internetu, by se mohli podívat na to, jak, jak probíhá eh, vaše práce. Pokud jde o Eh, zločiny z agres, teda ty, eh, a, a tu, ty zločiny agrese, tak tam to je na jednotlivých státech, to nespadá do jejich pravomocí. Pokud je o vysílání ne, po internetu, ano, slyšení probíhají po internetu, ovšem z bezpečnostních eh, důvodů velice často to musíme přerušit. A pokud jde o externí záležitosti, nebo teda fungování Evropské unie v tomto ohledu, to je, to myslím si, že je v současné době je nesmírně důležité hovořit tam, často se mi hovoří tam, ano, tak například Afrika, Evropa, která trpěla před 60 lety konflikty, Jižní Amerika před 20 lety, Afrika v Africe to není a musí nalézt řešení těchto problémů. 30 eh, afrických zemí je součástí, součástí tohoto statutu, to znamená, eh, nebo podepsalo se, to znamená, že 26 zemí nepodepsalo a tam dochází opravdu k velikým problémům, protože jsou zde země, které teda nepodepsaly a dochází prostě eh, teda konflikty a násilí pokračuje, dokonce lidí na nejvyšších eh, postech. Proto je velice důležité, aby nás například mm, eh, to, co říká pan eh, prezident Al-Bashir nebo jiní prezidenti, kteří ne, nepodepsali statu, tak bychom neměli mm, brát jejich slova zase nebo mm, dát jim až takovou váhu, kterou prostě nemají protože v Keni například nás potřebuje, abychom zabránili nějakým možným konfliktům v roce 2012, nebo Tanzánie, nebo prostě pokud, nejdu, pokud skolabuje Kenia v roce 2012 v rámci voleb, nebo v průběhu voleb, tak skolabuje i Tanzánie, nejen z ekonomických důvodů, ale i z, pro, pro, z důvodu problému imigrace a tak dále. V Jižní Americe je to něco jiného, v Kolumbii a tak dále. Ovšem v Africe je to zásadní otázka přežití a proto je důležité, abyste si uvědomili to, že to že v Africe teda je to těch 30 států, které podepsali, podepsali římský statut, Evropa by měla stát po jejich boku. V těch tři dny poté, co prezident Kadafi se rozhodl, že nebude spolupracovat s tribunálem. Já jsem tři dny poté byl s panem prezidentem Beky v centrále Evropské, eh, Africké unie a viděli jsme, že ten postup té Africké unie byl velice, velice, velice jasný, velice, velice um, striktní Afrika se sice chce měnit, ovšem není tomu tak na straně všech států, a vy, my prostě si musíme zvolit tu stranu, která, která eh, spolupracuje s námi. Děkujeme. Paní Lunáček má slovo. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda navázala na to, o čem mluvil kolegy Lofíle, totiž ochrana svět obětí. Rovněž máme i trastový fond pro tyto oběti a mnoho zemí se tam zapsalo. Můžete nám říct, jakým způsobem státy Evropské unie přispívají finančně, které, mohl byste nám říct, abychom mohli vybídnout i ostatní, aby do toho fondu případně přispěli. Jsou už tam nějaké finanční prostředky, máte možnost jich využívat a tak dále. A další věc. Národní kontaktní místa. Nevím, zda už to zde zaznělo, já jsem tady nebyla eh, v průběhu celého eh, toho našeho setkání. 40 států ještě eh, se k těm národním kontaktním místům nevyjádřilo. Můžete nám informovat o aktuální situaci a poslední moje